jsem a on mě ujistil, že otázka přistěhovalectví je celoevropskou otázkou, jako tento parlament vždycky zdůrazňoval. Zápis z 15. června byl rozdán a máte k tomu nějaké připomínky? Ne, takže zápis je tímto přijat.